Yeah. So, hello, everybody. It's a pleasure for me welcoming you here or on the screens all over the world, uh, as this meeting is web streamed, hopefully. Je mi ctí, že vás mohu přivítat na našem zasedání a sice bude to slyšení o vládních investičních fondech. Toto je předmět našeho společného zájmu a já jsem velice rád, že mohu zahájit toto slyšení. Je to téma, které je velice důležité pro eh, finanční krajinu v posledních letech. Hodnota mm, se, od, oha, se tedy eh, odhaduje na 3 eh, triliony eh, dolarů. Státní investiční fondy jsou důležité pro makroekonomický management a celkovou finanční stabilitu. Týká se to finančních, tedy veřejných financí a včetně dalších věcí, jako jsou třeba E, změny, e, změny kursu. Toto je velice zásadní kontext, e, který, ve kterém se pohybují tyto státní investiční fondy. A navíc struktura vládnutí musí zaručit jasnou divizi rasné rozdělení zodpovědnosti mezi jednotlivými odděleními vlád a zároveň také systém rovnovách a kontrol. Tyto fondy je třeba posuzovat z toho hlediska, jestli fungují dostatečně transparentně a jednak kvalitní mají investiční strategii. Jsou to finanční nástroje, které eh, mají čím dál tím větší eh, význam na finančních trzích. A teď je otázka, Eh, jakou budou sehrávat roli. Eh, je zde také nebezpečí rozmázání linie eh, vlád jakožto vlastníků a vlád jakožto regulátorů. Navíc státní fondy mohou více přispívat k dlouhodobějšímu investičnímu úsilí v Evropě, zejména v souvislosti s Evropským fondem pro strategické investice. A než dám slovo našim panelistům, dovolte, abych nejdříve představitele, eh, naše panelisty eh, představil pan Rak, eh, sekretář na ministerstvu financí v Norsku, které má pod svým dohledem vládní penzijní fond, což je největší takový fond v Norsku a e, v současné době zpracuje více než, zpracová více než 900 miliard 900 e, dolarů. dolarů. E, dále pan Bikical, který je ředitelem institučního oddělení na, v Evropské investiční bance, které zodpovídá za vztahy Evropské investiční banky a e, strategického investičního fondu. A jsem také velice rád, že e, je mezi námi profesor Stephanie Griffith Jones, profesorka e, Griffith Jonesová, která je uznávanou autoritou v oblasti makroekonomických záležitostí. V současné době vede programový program pro politický dialog na Kolumbijské univerzitě a Eh, vyvíjí eh, rozsáhlou publikační činnost, která nás také zajímá. Tak, my máme poměrně málo času, takže já bez otálení dám každému z vás 10 minut na úvod do problematiky a eh, poté bude prostor pro otázky oslanců a vaše odpovědi. A já dávám eh, slovo panu Toremu Bergovi. Thank you, Mr. Chairman, for inviting me. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mě pozvali, abych vystoupil na tomto panelu. Státní eh, investiční fondy jsou definované jako investiční subjekty se speciálním účelem, které vlastní eh, daná vláda. Podle údajů jich je asi 80 na celém světě a spravují Eh, více než 7,5 trilionu, ne, pardon, 7500 trilionů dolarů, což představuje asi 10% celoglobálního trhu eh, s cenými papíry. Většina, eh, více než polovina kapitálové báze těchto státních investičních fondů pochází z těžby a vývozu ropy a zemního plynu. Takže tyto fondy se nacházejí v Norsku, v Číně, v Abu Dhabi, v Saudské Arabii, v Kuwaitu, v Singapuru a Kataru což jsou státy, které jsou velmi rozmanité, co se týče jak jejich historického, tak i politického kontextu. A samozřejmě se liší i různé institucionální eh, pravidla nebo rámce a tradice pro transparentnost zprávy aktiv v těchto fondech. Takže přistupovat k tomu obecně by mohlo být trochu problematické vzhledem k rozmanitosti těchto fondů. Máme-li se nyní dívat jako na skupinu investorů. Já bych se rád v tom případě zaměřil eh, v své prezentaci na klíčové otázky, které se týkají Norska a našeho Government Pension Fund Global. Norsko eh, přispělo aktivně k formulaci tzv. santiákských zásad v roce 2008. Jsou zásady, které <clears throat> zahrnují 24 obecně přijímaných zásad a praktik pro státní investiční fondy, týkají se transparentnosti, zprávy, Eh, zodpovědnosti a eh, obezřetnostního investování. Přestože Norsko není členem Mezinárodního fóra pro státní investiční fondy, i tak eh, silmi silně podporujeme práci tohoto fóra a podporujeme také tyto santiakské principy. V Evropě hlavní debata o státních investičních fondech se týká otázek, jako, jsou trans, jako je transparentnost a nejistota ohledně účelu těchto investičních aktivit eh, s tím, že se předpokládá, že se zatím skrývají určité politické nebo strategické ambice, nejenom finanční cíle. já bych tady teď chtěl ve stručnosti vysvětlit, proč Norsko má tak velký eh, státní investiční fond. Náš fond se původně jmenoval ropný, norský ropný fond, který odrážel eh, množství přírodních zdrojů, které Norsko má. Také to mělo být chápáno jako nástroj, který by odizoloval eh, fungování ekonomiky od eh, velmi často kolisajících cen ropy. Byl zřízen v roce 1990, poté co začala těžba ropy eh, v Norsku, kapitál tohoto fondu se investuje v cizině, aby se chránila norská ekonomika před velkými a fluktujícími příjmy z ropy. Proto lze říci, že fiskální a měnové úvahy vedly právě ke zřízení ropného fondu spíše než nějaká ambice norského státu stát se největším mezinárodním investorem. A teď bych chtěl popsat investiční strategii našeho fondu. Jde o generování uspokojivého dlouhodobého finančního eh, zisku a proto je samozřejmě potřeba na sebe přijmout určitou míru rizika takže my máme určitý rizikový profil zabudovaný do naší investiční strategie. Je důležité, aby klíčový, klíčová zainteresovaná strana, což v tomto případě norský parlament, eh, měli přehled o této strategii, protože víme, že v konečném důsledku jsou vlastníky, majitele tohoto fondu norští občané. Ministerstvo finance má formální zodpovědnost za řízení fondu, zatímco operativní management je prováděn naší centrální bankou Norges Bank. Ministerstvo také stanovuje určité indexy a limity pro odchýlení se od daných indexů pro správce fondu. A v rámci těchto limitů se musí pohybovat Norges Bank nezávisle na ministerstvu financí. Takže vlastně investice do zemí nebo do jednotlivých společností se, jsou izolovány od politických úřadů nebo orgánů. Investiční strategie se snaží maximalizovat finanční návratnost v dlouhodobém výhledu s tím, aby úroveň rizika byla považována za akceptovatelnou pro vlastníky aktiv. Ty pokyny pro investice eh, nejsou vnímány jako nějaké nepatřičné politické vněšování, ale spíše jako základní předpoklad pro legitimnost tohoto fondu. Je potřeba zajistit širokou parlamentní a veřejnou podporu pro tento fond, aby to bylo akceptovatelné pro norské občany, že vlastníme rozsáhlé společnosti nebo holdingy v zahraničí. Investice fondu eh, jsou v cených papírech, s nástrojích s fixním příjmem, ale také v nemovitostech a jsou diverzifikovány mezi různé zeměpisné regiony, státy, sektory ekonomiky a jednotlivé společnosti, aby riziko bylo co nejmenší. Fond je tak tím pádem finančním investorem, který má malé vlastnické podíly ve více než 9 tisícech společnostech a v eh, dluhopisech od více než 1200 jednotlivých eh, emitentů. Strategické alokování eh, aktiv ukazuje, že eh, fond usiluje také o dlouhodobé vládní úspory, takže mm, vždy je zafixováno 62,5 indexu, které jsou vloženy do cených papírů a zbývajících částí 37,5 do eh, investičních cených papírů. Nemovitosti tvoří součást eh, našeho aktivního managementu, ale je tady stanoven horní limit, takže asi 10 Fond je také velmi významným poskytovatelem financování pro kotované soukromé firmy v Evropské unii a je tedy velkým přispěvatelem pro financování soukromého sektoru. Eh, v rámci tohoto regionu. Fond je také velmi významným investorem v, na finančních trzích v Evropě. Týká se to i eh, dluhopisů vydávaných multilaterálními rozvojovými bankami, jako je například Evropská investiční banka. Takže to je důležité, tato vysoká míra transparentnosti pro dosažení podpory pro existence našeho fondu. A tím chceme přispět k zajištění krátkodobých rizik, která je charakteristická pro dlouhodobé investory. Myslíme si také, že soulad s požadavky na transparentnost santiagského procesu je v zájmu všech dlouhodobých eh, investičních eh, státních eh, investičních fondů. Mandát pro investice, který vydává Ministerstvo financí, stanovuje, že je potřeba dosáhnout co největší možnou míru transparentnosti v limitech, které znamenají rozumné řízení eh, aktiv. Například všechny eh, eh, všechny kapitálové nástroje, jakože nemovitosti, jsou každý rok zveřejňovány. Transparentnost umožňuje ukotvení velmi široké a podporu a chápaní, jakým tento fond funguje. Snažíme se být také transparentní vůči všem příjemcovským státům fondu, takže všechny naše dokumenty investiční strategie jsou publikovány na stránkách Ministerstva financí a Centrální banky také v angličtině. Děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji také, že jste dodržel váš časový limit. A dáváme slovo druhému řečníkovi. Prosím, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane Ferbere. Eh, dámy a pánové, milí kolegové. Je to pro mě velká čest, že jste mě pozvali, abych se vyjádřil k těmto suverénním fondům takže eh, tady správci aktiv, eh, eh, jak řekl pan předseda, spravují 5 až 6 trilionů, takže to je velká částka. Já bych se chtěl zaměřit na čtyři klíčové prvky, které podle nás je třeba vzít do úvahy, abychom lépe vůbec pochopili význam a složitost těchto suverénních fondů a jaký to má dopad na trh, eh, abychom věděli, jaké jsou kapacity due diligence, jak je to s konfliktem zájmu, se řízením a mm, tyto e, fondy jako partneři pro dlouhodobé investory. Takže nejprve, e, proč je to lákavé pro investory? Tyto SVF jsou typicky dlouhodobí investoři s, e, s, s tím, kteří chtějí riskovat a investovat takto, takže samozřejmě mají i takovou strategii, které která eh, se snaží i snížit eh, tu eh, volatilitu, která je typická pro ostatní fondy. A toto je charakteristika, která zatím je velkou výhodou těchto typů investic, a zde, ale to jsou investice, které nejsou vedeny krátkodobými zisky, takže tam nejsou ani krátkodobé pohyby. A tato povaha těchto fondů je taková, že investice ty se dějí pouze za specifických okolností, které většinou nejsou opodstatněny nějakou obchodní strategií. To se vysvětluje, proč to investice velice časté nejsou do likvidních aktiv jako do, do realit či infrastruktury. A tyto fondy lze rozdělit do Eh, fondy, mm, které mají svůj zdroj v komoditách i nekomoditách a takže eh, to první to reprezentuje skutečně většinu potenciálních eh, možností, jak stabilizovat ty různé, jinak velice volatilní toky příjmu, know-how a due diligence většinou. Zde je, je to spojeno vůbec s definicí toho, co je suverénní. To je to důležité a ne nějaké čistě finanční úvahy, které třeba zde si do... Sorry. Uh, Pokud tyto fondy skutečně představují dlouhodobé investice z tržního pohledu, tak je třeba, abychom se na to podívali z pohledu zdravé strategie a to je otázka systémového rizika. Vůbec jaké riziko toto může představovat? Podle našich zkušeností některé tyto fondy, a to především Eh, tak tam ten proces due diligence a specifické know-how často není příliš sofistikované. A řada těchto fondů v podstatě spíše eh, je řízena byrokracií a ne řádnou analýzou aktiv, která je třeba eh, identifikovat pro účel investic. A navíc často i si najmou externí stranu, podle mm, určitých principů si je najmou a ta provede tedy tyto procesy, včetně procesu due diligence. Pokud jde o konflikt zájmu a řízení, tak oblast, kde asi je třeba učinit větší eh, pokrok, je transparentnost. V roce 2008 30 fondů, které kolektivně představovaly 8% a eh, aktiv, tak stanovily principy na propagaci transparentnosti, good governance, odpovědnosti a opatrných investičních praktik, takzvané santiagské principy. Pracovní skupina, která byla vytvořena, byla transformována potom do Mezinárodní fórum SVF, které propaguje výměnu názoru o společných principech a usnadňuje pochopení toho, jak fungují tyto fondy podle principů ze Santiago. Bez, pohledu na, bez ohledu na tyto principy však, podle naší zkušenosti, zde existují velké rozdíly mezi jednotlivými fondy a pokud jde o konkrétní postupy v praxe, a pokud jde o transparentnost. V několika případech stále ještě zde v podstatě eh, se propojují ty investiční rozhodnutí a suverénní zájmy a politické eh, cíle mm, těchto fondů nejsou jasně zdokumentovány. Zde vznikají otázky, jaké vůbec jsou motivace, proč se investuje do něčeho a do něčeho ne a jaké jsou vůbec cíle těchto investičních politik. Kondicionalita ehm, podmínky pro investice, kde alokace aktiv se deleguje, tak to obsahuje podmínky, které jsou spojeny s politickými cíly suverénního charakteru a ne, eh, není to vedeno finančními úvahy, úvahami. Například často zde jsou různé vztahy mezi národ, státními podniky a jejich aktivy. A nedostatek transparentnosti samozřejmě to i brání řádnému řízení těchto fondů a Eh, standardy nejsou tedy na té nejvyšší úrovni, aspoň tak to vypadá, asi kvůli tomu, že tyto fondy jsou unikátního charakteru, protože zde se propojuje vlastně manažerský cíl s politickým cílem a zde tedy eh, nepříliš striktní řízení těchto fondů, tak to i nezajišťuje nezávislost na vládách. Naopak, zde jsou určité obezře, podezření, že e, e, tyto fondy se používají pro důvody, které nejsou čistě investičního charakteru. A nakonec e, partnerství pro dlouhodobé investice. Z toho, co jsem řekl, tak vyplývá, že ta povaha těchto fondů je smíšená, protože v podstatě spojují dvě charakteristiky. Jasné dlouhodobé poslání s dostatečně flexibilní kapacitou rizik, absorpce rizika, která je nezbytná pro investice do likvidních aktiv, ale na druhé straně nepříliš silné řízení, které je spojeno s omezenou schopností due diligence, omezeným know-how. A mm, takže i zde Eh, tyto fondy eh, jsou ideální pro dlouhodobé investice. Zde vzniká otázka, zda skutečně lze eh, je mm, tyto fondy propojit se strategickými investicemi. V praxi tyto fondy často se zajímali o investice dlouhodobých aktiv, které měly svůj původ v multilaterálních rozvojových bankách a v některých případech dokonce i se uzavíraly smlouvy, kdy část těchto aktiv z těchto multilaterálních bank byl, byl tedy upsán tento, aktiv, tento, tento kapitál a dále je třeba, aby v podstatě zůstaly zodpovědné za eh, ty různé události, které mohou se stát z aktivy. A mm, implicitní očekávání tedy je, že multilaterální banka vzhledem k Eh, ke své historii většinou eh, uspěje při vyjednání vhodných eh, podmínek pro ty úvěrové, mm, úvěrové události a že se sníží takto minimum a pravděpodobnost ztrát. Takováto očekávání ale nás vedou k těmto obavám. Za prvé, je to otázka, je to riziko s dobrým jménem a odpovědností. Potom eh, zde o to, zda vůbec multilaterální banka bude schopna zcela vyjednat podmínky, které třeba nebudou úplně finančně optimální pro investici vzhledem k dalším úvahám, jako jsou sociální a ekologické dopady. Kromě toho není zjevné, zdáli podmínky, které požaduje ten fond, aby vůbec mohl alokovat zdroje do těch aktiv, které, eh, které, které eh, jež původce je tam multilaterální banka, zdali to neomezí nezávislost eh, těch různých výběrových řízeních. A ta jsou důležitá pro rozhodnutí v těchto fondech a většinou mm, zde mm, dochází k určitému ovlivňování při výběru projektů. Eh, a to může generovat eh, problém s dobrým jménem, s reputací, což může způsobit problémy. Dále preferenční kapacita vyjednávat příznivé podmínky v případě potíží. Historicky platí, že multilaterální banky byly schopny zajistit konstruktivní dialog s vládami a příslušnými orgány v případě mm, mm, úvěrových událostí, které se týkají aktiv, které mají významný dopad na veřejnou státní zprávu. A takovýto dialog samozřejmě ale E, má preferenční pozici, protože ty multilaterální banky mají omezené rozvahy a tudíž mají omezená aktiva, ale také i by měly podporovat e, e, subjekty, které si vypůjčují v těžkých situacích a napravovat určité situace. A samozřejmě s tím, že je třeba zachovat ekonomickou životaschopnost investice. A v případě takového partnerství, kdy Eh, kdy tedy eh, dojde k uzavření smlouvy, která je spíš ku prospěchu toho fondu, eh, tak zde mm, mm, potom může být problém s, mm, s vymáháním těch aktiv. Závěrem, vzhledem k těmto uvahám, takže je třeba přehodnotit ty způsoby takovýchto investičních partnerství s těmito suverénními fondy a zajistit plnou nezávislost, pokud jde o ten celý cyklus, to znamená eh, počínaje těmi multilaterálními bankami. Takové to, taková to nezávislost ochrání tyto multilaterální subjekty eh, před tím, aby eh, neplnili jenom politické cíle, o kterých rozhodují státní orgány, a což by mohlo je ohrozit a mohlo by to ovlivňovat i rozhodnutí těchto multilaterálních subjektů, což platí především když ty zdroje fondu třeba se přesměrují do EFSI. Eh, zde, eh, eh, zde to je, jehož nezávislost je třeba ochránit a zároveň je třeba, aby existoval neustálý dialog s těmito fondy a to především je třeba zajistit lepší řízení a transparentnost, aby e, bylo možné připravit takové praktiky, které e, propojí tu samotnou povahu těchto fondů s dlouhodobými ekonomickými cílemi, jako je ten investiční plán pro Evropu. Děkuji. Děkuji. A poslední v řadě Stephanie Griffith-Jones, která je e, která připravuje zde studie. It's a great honor to be here. Thank you very... Děkuji vám za pozvání. Je mi velkou ctí, že tady mohu být. Eh, chtěla bych eh, se podívat na tři aspekty. První z nich to je, eh, jak se vyvíjeli, vyvíjel majetek těchto fondů. Dále to bude motivace, proč zakládat tyto fondy. A dále některé investiční strategie v souvislosti s EFSI. Já jsem vám distribuovala určité grafy a jednu tabulku, kde se ukazuje, že e, tyto fondy zažily vel, velký počáteční růst, zejména tam tehdy, kdy rostly e, komodity. Um, v roce 2007 to bylo zhruba 3 triliardy dolarů a o deset let později 7,5. Eh, zajímavé je, a to je v té tabulce v grafu, že eh, když eh, ceny komory začaly prudce padat v desátých letech a mnohé země měli eh, velké, eh, velké přebytky eh, běžné bilance, mm, tak došlo tedy k zmenšování těchto fondů. A já tady mám tabulku za leta 2014 a 16 a de facto celková velikost těchto fondů se příliš neměnila. Opět je to vidět na tabulce i v grafu. No a pokud se týče tedy tomu negativního potenciálu eh, prodeje eh, majetku těchto fondů eh, na volatilitu trhu se velice přeháněly. Myslím si, že jsou tyto fondy důležité a je třeba je porovnat s dalšími aktéry, Eh, jako jsou třeba penzijní fondů, které eh, globálně eh, měly pod sebou 36 triliard, to znamená to znamená asi pětinásobek toho, co státní fondy. A od prosince 2015 do června 2017 Eh, se celkový majetek eh, suverénní fondu prakticky nezměnil, včetně eh, takových aktiv, jako jsou investice do ropy a zemního plynu. A je to mm, dáno tím, že země nejdříve využívaly svých velkých devizových rezerv a vydávali Eh, státní bondy a pokusili se nesahat příliš na majetek těchto fondů. Ale eh, pan kolega eh, Skanke, který má zkušenosti s řízením toho norského fondu, tak nedávno řekl, že suverénní fondy možná už nemají takový vliv na Eh, hodnotu aktiv jako v minulosti, ale přesto eh, nadále budou působit anticyklicky. To je zajímavé, že na začátku krize v roce 2008 a 2009 eh, tyto suverénní fondy de facto hodně přispěly k mezinárodní finanční stabilitě tím, že poskytovali kapitál největším mezinárodním bankám. A obecně řečeno, Často jim patří zasluha za to, že udrželi eh, trhy v chodu, zatímco tedy jiné fondy se z nich stahovaly. Čili je třeba říci, že eh, zejména eh, tam, kde byly země rozvíjející se, tak tam vlastně eh, došlo eh, zejména eh, k zmenšení zásob cizích měnách, ale teprve v druhé řadě potom začaly trpět státní fondy a dá se, ří, dá se říci, že eh, tyto fondy mají také dlouhodobě lukrativnější strategie. Dále bych eh, chtěla hovořit tak trošku o různých eh, zdrojích, kumulace zdrojů těchto fondů. A tady bych odkázala na druhou tabulku. Myslím, že je třeba eh, začít eh, tedy tou průběžnou eh, tedy bilancí běžného účtu. Nejdůležitější jde o jeho obsluhu. A máme tady různé motivy. Můžeme hovořit o trhu substituce majetku, a to je vlastně využití neobnovitelných zdrojů, zejména tedy eh, ropy a podobně. Toto je de facto eh, způsob, jak eh, nelikvidní přírodní zdroj proměnit na aktiva. Země, které mají toto přírodní bohatství, pro ty je tato důležitá možnost, zejména když jiné zdroje příjmů jsou víceméně vyčerpány. Výsledkem je akumulace kapitálu, který pomáhá udržitelnému dlouhodobému, dlouhodobému rozvoji. A to se vlastně vztahuje také na dlouhodobé penzijní fondy. Velkým problémem jsou politicko-ekonomické Eh, tlaky, které mohou vést eh, k nadměrné spotřebě přírodních zdrojů nebo eh, nadměrným investicím do infrastruktury. Druhá věc je rozhodnutí použít příjmů na mezinárodním nebo domácím poli a dát je někam buď do finančních eh, aktiv eh, nebo do spotřeby. A o tom hovořil Jeff Sachs. Eh, bohatá země, jako je Norsko, možná dává přednost dlouhodobým úsporám a může si to dovolit. Středně příjmová a chudá země Naopak může část tedy těch zdrojů pro investic věnovat na velmi rychlý rozvoj. Druhý motiv, eh, hovoříme o tedy Resilience Plus motiv. A toto se týká ekonomik, které nejsou založené na přírodní zdroji, a tady hovoříme například o Číně a dalších asijských zemích, ale myslím, že Eh, v současné době se to týká eh, spíše eh, zemí jako Německo nebo Holandsko, které mají značné přebytky běžného účtu a je to víceméně setrvalý stav. Další faktor může být ten takzvaný cyklický motiv a to může být tedy ve vztahu k exportům a eh, nebo tam, kde jsou ekonomiky závislé spíše na přírodních zdrojích, tak eh, tam to vypadá jinak, ale opět je tam ta cyklicita. Tady je potom otázka, eh, jakým způsobem uspořádat stabilizační nástroje, poněvadž situace se těžko předvídá. A pak tady ještě čtvrtý motiv, který ovšem nevede ke Eh, ke skutečnému státnímu fondu a to je motiv eh, eh, zajistit se. To znamená spíše tedy méně se orientovat na burzy, jenomže kapitálové toky jsou silně procyklické a to se týká třeba zemí jako je Španělsko, Portugalsko a Řecka, tak tady je riziko reversibility kapitálových toků. Čili ta tabulka 2 zhrnuje eh, různé motivy, eh, které eh, stanoví vlastně povahu konkrétního státního fondu. Čili některé typy fondů jsou dobré tam, kde přetrvává přebytek běžného účtu a jinak to je v jiných typech ekonomiky. A tam, kde jde o čistý příliv kapitálu, tak tam se nejedná o skutečný eh, státní fond. Jde o také o alokaci zdrojů eh, typům investic. Eh, větší likviditu si můžeme slibovat od stálejších a dlouhodobějších aktiv. Tady můžeme počítat s daleko delším horizontem a menšími riziky, než je třeba v případě individuálních investic. A proto tedy kritéria eh, volby portfolie takového fondu eh, mohou být různá, možná také méně spekulativní a méně krátkodobé, než je to v případě soukromých investorů. A myslím si, že toto je důležitá Eh, výhoda těchto eh, suverénních fondů. Ale hm, pak je tady ještě eh, otázka, otázka třeba transparentnosti, kterou také, také třeba řeší. Pak je také vliv na udržitelnost prostředí. To je také důležitý aspekt. Na závěr bych ještě chtěla říci, jak je možné nasměrovat tyto suverénní fondy k dlouhodobým, dlouhodobým investicím v Evropské unii, zejména v souvislosti EFSI nebo podobnými plány. Jak jsem řekla, suverénní fondy jsou pravděpodobně eh, ideálními eh, nástroji pro investice do infrastruktury, zejména zelené infrastruktura. Eh, to například znamená, že hm, jde o investice Eh, které jsou velice cené a de facto diversifikují portfolio a mají malou korelaci třeba eh, s bondy eh, nebo dalšími kapitálovými investicemi. No a samozřejmě je udržený ten závazek mezigeneračního transferu bohatství. <clears throat> Vodnými jsou také třeba pojišťovací společnosti a to, že eh, celkové bohatství eh, těchto fondů eh, poněkud pokleslo, tak to by de facto měl být takovou motivací pro to, aby suverénní fondy se spíše snažili proniknout k infrastrukturním projektům. A podle toho, jaká je poptávka financování pro EIB nebo EFSI, tak eh, podle toho roste také možnost, eh, aby suverénní fondy poskytovaly eh, více zdrojů, pokud tedy to riziko bude odměněno. Jsou tady tři možná zajímavé věci. Může existovat specifický mechanismus, který přiláká suverénní fondy do e Uh, Je to podobné, e, jako je to v případě čínských investic. E, podobně třeba e, Azijská banka pro infrastrukturu také může mít zájem o konkrétní investice nebo společné iniciativy. Za druhé, Národní rozvojové banky mají sehrávat větší a větší roli v plánu. Eh, s tím, eh, že se budou opírat o, eh, o zkušenosti úspěšných rozvojích bank ve světě. No a za třetí a zároveň za poslední, evropské instituce, jako je třeba ten Norský fond, by mohly být ceným zdrojem pro financování investic v EU. Otázka, potřebujeme proto eh, specifické instrumenty. Já si myslím, že eh, několik zemí, jako Německo a eh, Nizozemí, mají přebytky běžného účtu mezi 9 a 10 procenty HDP. Čili tady je otázka, jakým způsobem by více dlouhodobých úspor mohly Eh, být eh, použity eh, právě pro dlouhodobé investice buď doma nebo v zahraničí. Bylo by možné, aby třeba německé nebo holandské penzijní fondy být vyzvány k tomu, aby více investovali v jiných zemích? Jaký by mohl být nějaký pobítkový mechanismus pro to? No a na závěr já bych jenom stručně uvedla, že jakkoliv je důležité, aby instituce jako EIB eh, dávaly garance soukromému sektoru, jak bylo řečeno už dříve, důležité je, eh, abychom eh, tady neměli příliš velký kolaterál pro soukromý sektor. Děkuji, děkuji panelistům a nyní je čas na otázky poslanců. Eh, prosím každý maximálně dvě minuty a prosím řekněte také, koho se chcete konkrétně ptát. A poté panel má tři minuty na bezprostřední odpověď. Eh, pan Dulce za PPP. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také za vaši ochotu dnes tady vystoupit na hospodářském ekonomickém eh, výboru a odpovědět naše otázky. Na světě existují velmi úspěšné státní investiční fondy. Náš zástupce z Norska to může dokázat. Nicméně ty podmínky jsou velmi specifické stát od státu a úspěšnost v této oblasti se určitě nenechá i velmi jednoduše kopírovat. A proto mám otázku na státního tajemníka ministerstva, Norského ministerstva financí Vamraka. Mohl byste nám upřesnit a dát nám trošku přesnější přehled o tom, jaké podmínky podle vás jsou nezbytné pro to, aby tento fond mohl dlouhodobě udržitelným způsobem fungovat a co je potřeba k tomu, aby ho bylo možné správně řídit. Tam se také eh, samozřejmě kvůli tomu, že bychom se možná měli zamyslet nad tím, jestli bychom na evropské úrovni neměli eh, vytvořit rámcové podmínky pro působení takovýchto fondů. Pak mám ještě další otázku pro všechny, a sice eh, co se týče sledování politických cílů a potom očekávání protože tady určitě eh, existuje určité napětí. Pokud eh, chcete podporovat eh, určité projekty, tak se vám potom nedostává peněz na ty další. Jak rozlišujete z vašeho pohledu, do čeho budete investovat? Děkuji. Já bych chtěl poděkovat za otázku panu Balcovi. My máme zkušenosti s naším eh, vlastním fondem. Takže víme, jaké jsou podmínky pro úspěšné fungování takového fondu. Za prvé, jestli je to jasné cíle, které od toho fondu očekáváme. V našem případě jsou to čistě finanční cíle. bylo by těžké využívat eh, ten fond pro různé cíle. Potom jde o transparentnost. To je také zásadní věc. Pro tak otevřenou společnost, jako je ta evropská. Plným informováním o všem, co se ve fondu děje což potom eh, zajišťuje dostatek důvěry těch konečných eh, vlastníků. A také je potřeba mít jasné vymezení rolí mezi ministerstvem, které tady zastupuji já, které obecným způsobem stanovuje zásady pro řízení fondu a potom je to operativní management, který se prostě zaměřuje na čisté řízení. Děkuji. Já bych chtěl odpovědět na to sladění politických cílů a výnosů. Odvíjí se to od investičních pravidel. Pokud fond investuje v nějaké dané zemi a povaha toho aktiva je dlouhodobé, je dlouhodobá, tak musí existovat také možnost se takové investice eh, zbavit. Proto jsou vždycky nakupovány aktiva, se kterými lze obchodovat. Jsou to kapitálové nástroje, dloupisy, které je možné potom prodat. U projektu, jako je infrastruktura nebo nemovitosti, tam je potřeba v té investici pokračovat a není tady jednoduchý způsob, jak tu investici potom eh, prodat. Podobně eh, podobné otázky se těžko odpovídají. Musíme rozlišit tu politickou stránku věci ve dvou smyslech. Jednak je to ten úzký politický pohled zaměřující na určitý stát nebo na určitou skupinu, ale také můžete mít eh, dobré politické cíle. Například Norsko usiluje o odřetelnost, o zodpovědné investice. A to eh, je také dobré pro uživatele toho fondu. Myslím, že se to někde překrývá, ty rozvojové a komerční cíle. Ale kde se nepřekrývají, tak je možné využít také veřejné financování, pokud například o, eh, o to, že ziskovost nějakého energetického a ekologického projektu není tak vysoká a přitom do toho chcete investovat, protože je to sociálně záhodné, tak je to možné doplnit o granty, pokud je to prováděno transparentně. Je potřeba to vyvážet, a naprosto souhlasím s tím, že klíčové je, aby ty fondy byly dobře řízeny. a také eh, bychom měli stejným způsobem, no stejně přísně přistupovat k soukromým investorům. Požaduje se po státních fondech, aby byly eh, dostatečně transparentní, ale hedžové fondy eh, podobným požadavkům nepodléhají. Děkuji. My uh, musíme včas skončit, protože se bude hlasovat a teď má slovo Pervanš eh, Beres. Děkuji za tyto příspěvky na téma, které je skutečně významné i pro náš samozřejmě výbor. Teď z pohledu kompetenci našeho výboru klade se otázka, zdali bychom měli intervenovat eh, a mít integrovaný evropský přístup, eh, pokud jde o vývoj těchto fondů. Eh, na začátku krize, když pan předseda Bariso sem přišel se svými úvahami, tak tehdy jsme, ale potom jsme zjistili, že se nic na evropské úrovni neudělalo, nebo málo. Co by mě zajímalo? My jsme doposud hodně mluvili o suverénních fondech a jejich, kapac- jejich investičních schopnostech, ale téma, které vzbuzuje veliké emoce, to je, když mm, existuje investiční strategie takového suverénního fondu, která v uvozovkách ohrožuje vlastně suverenitu, která vlastně nějakým způsobem uh, dává přednost zájmům určitého státu eh, mm, více, než byla původně jeho vůle. Třeba privatizace velkých infrastruktur a podobné projekty. Eh, když je to v rukách suverénních fondů, tak často to nejsou skutečně zpřátelené suverénní fondy. Americká legislativa, tam má k dispozici takový mechanismus, eh, kdy mohou v podstatě jaksi prověřovat toto. Zdali Evropa by také neměla mít takový mechanismus prověřování tohoto typu a zdali v smyslu řízení fondů, zdali bychom neměli požadovat, aby tyto fondy, které investují v Evropě, tak aby přijali eh, takové či onaké typy chování, a nebo zdali legislativa, kterou máme, je dostačující podle vás? A tady především mm, to jsou otázky, které nejsou určeny na jednoho či druhého z vás. Já si myslím, že vy si vyberete, kdo z vás na tyto otázky bude chtít odpovědět. Kdo by chtěl odpovědět? Dobrovolně. Než někoho vyvolám. Pan van Bren. Děkuji, pane předsedo. No dobře, já si myslím, že většina těchto otázek asi ta eh, se nevztahuje k fondu, norskému fondu, protože obecně my investujeme do mm, velice malých eh, částí firem, takže my máme takový interní guideline, žádné investice do akciového kapitálu by nemělo přesáhnout více než 10 kapitálu dané firmy. Takže nikdy vlastně my nebudeme v situaci, že bychom mohli převzít eh, nějaký podnik. A samozřejmě chápu, že by to mohl být problém. A teď pokud jde o, tedy to je, tady máme limitace ohledně investic do akciového kapitálu. A pokud jde o investice do realit, tak tam mm, ty naše podíly jsou větší samozřejmě, vzhledem k povaze i daných realit. A pokud bychom měli investovat třeba do infrastruktury, no tak eh, také asi tady ty podíly, vlastnické podíly budou vyšší než 10%. A tyto problémy by ale u takových investic také nevznikly. Děkuji ještě. Prosím, velice stručně. Ano, to je vynikající otázka. Já si myslím, že lze třeba uvalit podmínky, když nějaký podnik se privatizuje. Za prvé cena. V krizích často eh, jaksi je podhodnocena. A potom ještě důležitější věc, tím, že někdo si koupí třeba existující podnik, tak zároveň musí provést novou investici. Taková to podmínka. Ano, to je důležité, aby to nebylo jenom, že někdo jaksi eh, takto jak si na trhu si eh, uloví nějaký eh, něco, nějaké levné aktivum, ale je to dobré podmínit, nevím, zda legislativně nebo nějakými pobítkami, ale by bylo dobré, aby potom takový investor, který nejenom investoval do stávajícího podniku, ale podnikl i novou investici. Děkuji, Guido. Velice stručně. Myslím si, že ano, to jsou velice relevantní otázky propojeny s tématem transparentnosti a je typické, že je třeba udělat rozdíl mezi tím, co je obchodovatelné a neobchodovatelné aktivum. Obchodovatelné aktivum tak se můžete z legislativního pohledu můžete definovat maximální částku, maximální výši investice do konkrétního jednoho nástroje, třeba pokud jde o vlastnictví akcí i pokud jde o mm, fixní transakce, můžete omezit třeba výši investice do konkrétního typu dluhopisu. Pokud jde o neobchodovatelné nástroje, tak tam je to komplikovanější, protože tady je to otázka soukromého vyjednávání. Ale klíčová otázka zní, jak eh, zajistit, že zde bude transparentnost eh, a že skutečně se mm, vytvoří ty nezbytné pojistky, záruky, které ochrání nezávislost eh, toho aktiva, do kterého se investuje, eh, do kterého tedy ten suverénní fond investiční investuje. Děkuji, pan Luky chce slovo za EKR, pan Luke. Já jsem nebyl na seznamu řečníku, ale rád si vezmu slovo. Děkuji, pane předsedo, německy. Ähm, Tyto eh, státní fondy investují veřejné prostředky do určitých projektů, které slouží k nějakým účelům. Alternativní používání těchto prostředků ať už to jsou peníze daňových poplatníků anebo stěžby, ty výnosy by se měly předat eh, občanům, aby z toho měli prospěch, protože oni jsou vlastníky. Vlastně je tady o rozumné budování bohatství nebo majetku. A to eh, má politickou podporu. vláda nebo parlament musí v nějakém okamžiku rozhodnout o to, že se založí takový fond, eh, fond že se tam Eh, přelejte prostředky a to musí mít podporu veřejnosti. Moje otázka je následující. Pokud jde o takto vynucené eh, hromadění a bohatství, tak by občané měli eh, mít také možnost mít investiční kapitálový certifikát. Eh, na borze Aby bylo zajištěno, že občané budou moci se podílet na investicích, které tento fond provádí a mohly eh, by na to požádat i soukromé prostředky. Víme, že výnosy takových fondů mohou být velmi atraktivní v době, kdy je vůbec těžké nějakých výnosů dosáhnout. Ale já se chci zeptat, na to, jestli jste v státních finančních fondech přemýšleli také o využití soukromých prostředků a jestli už jste to někde v minulosti udělali. I wait for translation. Who is willing to answer? We start with Mr. Farmer, please. Farmer. Yeah. Um, odpoví. Ano, dobře tak já se odvážím. V některých případech, myslím, to již proběhlo. Třeba čínská vláda, například ta některá aktiva, nevím, stále to dala do rezervního fondu nebo do suverénního fondu a vytvořila tuto banku pro azijskou infrastrukturu. Lze možná argumentovat i mm, evropské vlády v 50. letech v podstatě také použili své zdroje tím, že vytvořili kapitál pro Evropskou investiční banku a ten kapitál se zvyšoval pak. A potom samozřejmě si i vypůjčují na kapitálových trzích prostřednictvím těchto institucí a tak vlastně máte ten leverage, třeba EFSI, asi je to násobek 15. Takže kupovat si, vypůjčovat si na kapitálovém trhu, na soukromém trhu a spolufinancování projektů spolu se soukromými investory, to je v pořádku, protože tady to jde přes dobře jaksi nastavené instituce, ale asi by nebylo dobré, aby suverénní fondy přímo si vypůjčovaly, protože to by mohly být zranitelné třeba Ehm, mohlo by to být problematické. Takže krása těch suverénních fondů je, že, to jsou, že lze investovat do dlouhodobých aktiv bez jakýchkoliv kolísání. Děkuji. Ehm, samozřejmě náš suverénní fond, tak ehm, tak ten jen, tam se dostávají peníze především z vývozu ropy a plynu. a, e, a mm, dohoda je taková, že my těžíme e, tento zdroj e, krátkodobě a že mm, Eh, to bude generovat tedy výhody, zisky pro populaci, takže naše populace to podporuje. Eh, je to vlastně takový mezigenerační kontrakt o mezigeneračních výdajích. A eh, takže souhlasí s tím, nech, namísto abychom tady třeba snižovali či odstranili daně, tak souhlasí s tím, že budeme rozdělovat to bohatství mezi několik delegací a je třikrát vyšší ten fond než norské HDP, třikrát než norské HDP. A samozřejmě teoreticky lze dodávat kapitál i do tohoto fondu ze soukromého trhu, ale já si myslím, že to bychom se odchýlili od cíle. A to je, že tento fond by měl tedy vlastně ochraňovat bohatství pro e, norskou populaci. Dlouhodobě další za ENF Bernard Monod. Dobrý den, děkuji řečníku. Moje otázka prioritně je panu státnímu tajemníkovi ohledně interakce mezi investiční strategií suverénních fond a suvereností státu. Uh, Eh, veřejná aktiva jsou kolosální, tedy, a to víme, i rozhodnutí investovat do té či oné země, tak to může mít velké dopady. Samozřejmě ze světového pohledu eh, třeba azijské eh, střední fondy jsou největší, kromě tedy Norska. Máme za to, že suverénní fondy to je příklad, ale i hrozba. Je to příklad, že když třeba mm, jde o to inteligentně i třeba dobře investovat příjmy z ropy a připravit se na budoucí energetickou situaci, to je případ Norska, a také i to může pomoci stabilizovat ekonomiku. Ale suverénní fondy také mohou být hrozbou, když zahraniční investice jsou příliš masivní a mohou ohrozit nezávislost státu. Třeba Katar ve Francii, ten je přítomen v největších eh, podnicích kotovaných na burze ve Francii. Já mám otázku, abych lépe pochopil, jak to funguje. Jaký je podíl eh, toho, těch politic, jaké jsou ty politické faktory, které podmiňují vaše rozhodnutí investovat třeba do obligací? A jaké jsou vaše strategie, investiční strategie, třeba když chcete eh, kupovat kapitál v určitých společnostech a jak je to s tím, že třeba Mm, nějak potom se snažíte ovlivňovat směřování takovýchto podniků. Jinými slovy, můžete být také aktivními akcionáři. Váš fond vylučuje určité podniky z vašeho portfolia, především v sektoru jádra, zbrojení, ale mm, jak je to tedy se těmi fosilními energiemi? A vylučujete i neetické podniky, které jsou e, sociálně pochybné, například e, mm, třeba propouštějí, když to není nutné, nebo vyplácejí příliš příliš velké odměny svým manažérům. Děkuji. Uh, yeah, thank you. I'll, um, I'll try to, uh, to answer briefly that. Ano, děkuji. Uh, také jenom velmi stručně ode mne. Uh, existuje velice přísné rozdělení pravomocí mezi ministerstvem financí a naším eh, fondovým manažerem nebo prostě bankou. bankou. Především máme finanční cíl maximalizovat eh, finanční návratnost eh, v daných mezích rizika a investiční rozhodnutí to eh, provádí eh, tedy Norská centrální banka. Například o tom, o který bond půjde, nebo zda je zamýšlená společnost vhodným investičním cílem nebo ne. Dále eh, máme ještě etické, etická pravidla, spíše etické zásady, eh, to, co je pro nás, o tom, co je pro nás hodné nebo ne. Eh, hovořili jste o obchodování eh, se zbraněmi nebo s nukleárními zbraněmi, tak jelikož našimi konečnými vlastníky jsou noští občané, my určitě nechceme vydělávat na Eh, jaderných zbraních eh, nebo na jaderné ničení, čili třeba eh, toto nepřichází pro nás v úvahu jakožto investiční příležitost. To by bylo neetické. A samozřejmě e, etické chování si dlouhodobě e, příslušných firm, tak to, to, to taky rozhoduje o tom, do kterých e, firm můžeme a do kterých nemůžeme investovat. Ano, děkuji. Nyní za EPP Teodor Stolojan. Děkuji. Mám tři otázky. První směrem k norskému státnímu investičnímu fondu. Vy jste řekli, že centrální banka, která řídí eh, tyto fondy, má mandát ministra financí. A jestliže je tomu tak, pak eh, určitě zodpovídá se z tohoto mandátu ministru financí. Eh, což je takové eh, zvláštní, neobvyklé, prostě ten neobvyklý vztah mezi eh, centrální bankou a ministerstvem financí. Centrální banka by měla být v mnoha ohledech nebezpečná. Navíc v investičních, investiční banky potřebují speciální znalosti, které možná neexistují na půdě centrální banka. Hmm. Další otázka eh, eh, panu, eh, panu Gidovi. Já jsem z Rumunska. A my máme tady dlouhé zkušenosti s řízením státních podniků. Zkusili jsme speciální agenturu, Eh, jejich administrátoři dostali eh, speciální mandát a tak dále. Nyní tady máme novou myšlenku eh, z těchto myšlenka státního investičního fondu. Čili vláda by si přála ustavit nějaký takovýto fond, který na jedné straně bude řídit státní účasti zpravovat státní účasti ve všech těchto státních podnicích. A navíc bude mít ještě další úkol a sice jistovat. Bohužel tady moje otázka zní, proč má být lepší eh, se soustředit na zdroje, které eh, jako jsou tedy Eh, které se třeba chytají ropy nebo nějakých eh, jednorázových eh, příjmů. Ale problém je vytvořit dividendy pro státní firmy a potom je investovat. Proč tedy z hlediska korupce a podobných nešvarů, které jsou v zemích jako Rumunsko dosti rozšířené, proč by toto mělo být lepší než Eh, ponechání těchto zdrojů ve státním rozpočtu a rozhodovat o nich běžným parlamentním postupem. A ještě otázka pro paní Griffith. Eh, je možné mít na jedné straně deficit běžného účtu a zároveň eh, zmnožovat eh, rezervy v cizích měnách. Moje otázka je, v jakých situacích tyto mezinárodní rezervy, které jsou v bilancích eh, centrální bank, kdy se tady dají použít v rámci nebo pro tyto tyto investiční státní fondy. Tak prosím o odpovědi. Já bych chtěl eh, vyjasnit eh, ten vztah mezi ministerstvem financí a centrální bankou. De facto eh, existují dva velmi různé vztahy mezi těmito institucemi. Máme na jedné straně monetární politiku a v té je centrální banka plně nezávislá na ministerstvu financí ale ve své druhé roli správce fondů je centrální banka eh, vlastně manažerem těchto fondů. Je to dáno částečně historicky. Eh, centrální banka se prokázala jako tím, ten nejvhodnějším manažerem státního fondu. A v této souvislosti ve, ve vztahu k řízení fondu eh, má centrální banka eh, speciální úsek, eh, má vlastně úsek řízení investic, který obsluhuje potřeby pouze jediného zákazníka. A de facto v tom spočívá její mandát. Já bych eh, se k vaší otázce postavil z procedurálního eh, hlediska. Pokud eh, vám jde o rozdíl mezi vytvořením investičního fondu a nějakou institucí pro řízení investic, tak eh, velký rozpočet je ten, že rozpočtový cyklus je politickým cyklem. Ale pokud chcete mít nezávislost na tomto politickém cyklu, poněvadž tady jde o mezigenerační smlouvu, a využívat zdroje v daleko dalším horizontu, pak je vhodné tedy vytvořit instituci nezávislou. A to znamená nastavit transparentní kritéria, jasné stanovení zodpovědnosti a řízení podle výsledků. To může být Eh, podobně jako v Norsku, když máte tedy eh, stanoveny principy, ale potom tedy nemáte příliš velký vliv na řízení tohoto fondu eh, a je to prostě menší vliv než v politickém cyklu. Takže to je prostě způsob rozdělení, rozdělení pravomocí. Tak, teď ještě třetí odpověď, prosím. Eh, stručně. Myslím, že je třeba eh, odlišovat eh, běžný účet od kapitálového účtu. Pokud na běžném účtu je velký přebytek, a který je trvalý, jako třeba v Číně, pak má smysl část těchto prostředků investovat. Pokud ovšem máte dočasný přebytek, a to v, jak si v praxi se to rozlišuje hůř než v teorii, pak je dobré eh, část z těchto prostředků dát do devizových eh, rezerv. A to může být pro eh, kratší výkyvy, jako je třeba příliv kapitálu nebo podobně. Čili eh, to je možné vyrovnávat právě těmito rezervami. No a eh, potom také to může vyrovnávat eh, jaksi únik kapitálu v případě horší pozice ekonomiky. Čili jak říkám, v krátkodobém případu eh, přebytku jsou vhodné rezervy, v dlouhodobém pak je lepší spíše vložit je do eh, vládního investičního fondu, no a investovat ať už v zahraničí nebo doma do diverzifikace ekonomie a eh, posílení její nezávislosti. Děkuji, Poltán SAD. Děkuji, pane předsedo, děkuji hostům za přítomnost. Mám dvě otázky. První je pro pana státního tajemníka. Evropský parlament eh, prosazuje myšlenku zodpovědných eh, investic eh, Eh, zejména tedy prostřednictvím ESG, to máme například ve směrnici pro penzijní fondy a některé penzijní fondy se k tím hlásí dobrovolně. A nyní je to zakotveno v zákoně. Eh, teď eh, máme ta kritéria ESG podle OSN a Eh, v souvislosti s další debatou Evropským parlamentem to také souvisí eh, s problematikou vyhýbání se placení eh, daní. To souvisí také když, s tím, že když se zveřejnili Panama Papers, tak příslušný státní fond ztratil značnou část své hodnoty bezprostředně po tomto zveřejnění. Čili Eh, jak se dá zlepšit soudit situace zde? Další otázka pro profesorku Griffin. Eh, v rámci EFSI a jejího, její ekonomiky vy jste tady navrhla, že Německo a Holandsko eh, by mohla si zmenšit přebytek běžného účtu investic, invest, investováním do investičních fondů v Evropě. Mě by zajímalo, jestli je to opravdu ta nejlepší eh, eh, strategie eh, pro Německo a Holandsko, nebo by bylo vhodné něco jiného. Uh, thank you. Um, for... Děkuji. Především chci zdůraznit, že Norsko podporuje ty principy eh, OSN, principy ESG a také máme několik eh, fondů, eh, které se jak si také zajímají o globální penzijní fondy a v souvislosti také se pravidly pro, respo, ne, pravidly pro zodpovědnost. jako eh, eh, velký dlouhodobý globální investor, a který chce eh, dlouhodobě si zajistit návratnost investovaných prostředků, musí být zodpovědný z hlediska ekologického, ale také sociálního, ale zároveň se jedná o zodpovědnost v podobě řádného zdanění. My podporujeme to, že eh, firmy mají platit daně, které, jim, které na ně uvalí hostitelské země. Ano, děkuji. Já myslím, že to byla dobrá otázka. Já Eh, jsem už mnohokrát tady o tom psala a nyní máme rozpracovanou knihu s profesorem Stiglicem, eh, tak eh, první reakce na zmenšení trvalého přebytku běžného účtu, což má negativní efekt nejenom na zbytek EU, ale také zbytek světa Eh, třeba ten německý přebytek je nyní daleko vyšší než čínský a má deflační účinky na zbytek Evropy. Takže eh, eh, zmenšit by se tento přebytek dal třeba většími investicemi. Je třeba říci, že Německo je silná ekonomika, ale investuje velmi málo, přičemž potřeba je velká. A také by bylo možné, eh, aby se zvyšovaly mzdy. A eh, pokud by Němci byli bohatci, tak bohatší, tak eh, více by utráceli za dovolenou v Řecku nebo v Itálii, tam by si dobře užili, ale také by pomohli řecké a italské ekonomice. Takže to by byla ta taková Eh, vítězství pro všechny. Takže to by byla taková první reakce, ale pravděpodobně eh, by to očerpalo pouze malou část tohoto přebytku. A eh, je tedy potom důležité, jak si komerčně investovat. Samozřejmě, že Německo hodně platí do strukturální fondu, ale prostě mohlo by investovat komerčně v jiných evropských zemích, kde by eh, to posílilo ekonomiku celé Evropy. Tak děkuji a ještě tady máme jednoho řečníka Jakoba von Weizsäckera. That's right. That's Back right. from Greece holidays. Yeah. <laughs> so... Já mám dvě otázky po této velmi zajímavé diskuzi. Ta první otázka je jakou roli by potenciálně tyto státní fondy mohly mít v transformaci vládního zadlužování a jak diversifikovat eh, státní investice. Je zajímavé si všimnout, že Norsko má investiční fond, eh, který asi dvě a půlkrát více než HDP a přitom má ještě státní zadlužení ve výši asi 30% bylo možné splatit eh, vaše zadlužení, vy jste si to takto zvolali. A moje otázka je, mohly by evropské státy, které mají nízké náklady na státní zadlužení, udělat něco podobného, protože je tady eh, velká poptávka po bezpečných aktivek, jako jsou vládní dluhopisy některých eh, ratingovými agenturami dobře hodnocených zemí a držet se toho norského modu. To je moje první otázka. Druhá otázka je, jestli si myslíte, že by bylo dobře, aby občané mohli investovat eh, s nízkými transakčními náklady do dlouhodobých eh, investic společně s tímto státním investičním fondem, protože mu důvěřují. Vlastně by se mohli vést na té infrastruktuře, kterou ten stát už vytvořil. A obě otázky jsou samozřejmě hlavně na eh, státního tajemníka z Norska, ale kdokoliv jiný na ně může také odpovědět. Děkuji za vaše otázky. Dávalo by smysl pro většinu zemí, aby měli určitou míru zadlužení. Technických a finančních důvodů, aby se vytvořil trh například pro vládní dluhopisy. Protože když nemáte, nevydáváte dluhopisy, tak nemůžete mít ani kapitálový trh, kde by se této dluhopisy obchodovali. Co se týče umožnit jiným státům, investorům, aby investovali společně s naším fondem, to bychom úplně asi nechtěli, zejména ne v našem globálním fondu, ale máme i jiné fondy, které by se nad tím zamyslet mohly. Děkuji. Nikdo? Další? Myslím, že ta druhý bod je velmi zajímavý, tedy podnítit občany, aby investovali společně se státními investičními fondy. Občané samozřejmě mohou do určité míry koupit eh, dluhopisy některých investičních bank nemají velké výnosy a ta návratnost je vysoká a jsou sociálně zodpovědné. Myslím, že je zajímavé něco takového umožnit, vytvořit nějaký specifický mechanismus, jako to udělali třeba v minulosti Japonci, kteří eh, měli podobné eh, spořící investiční účty. Děkuji, chtěl bych poděkovat všem třem panelistům. Už nemáme čas na žádné závěrečné poznámky, protože už se nám nedostává času. Děkuji, že jste tady byli. Myslím, že kolegové, kteří se k nám připojili, si určitě všimli, jak eh, poutavá naše diskuse byla. Ale teď na hlasování znovu předávám slovo Robertovi, našemu předsedovi. Děkuji, Markusy. Nejprve mám určitá sdělení. První velmi smutná zpráva. Já jsem se včera odpoledne dozvěděl o úmrtí Karla Ferého, který byl politickým poradcem skupiny ALDE a rád bych vyjádřil naše soustrast jeho rodině, přátelům i kolegům a všem členům skupiny ALDE. Kora má slovo. Děkuji, Roberto. Tohle jsou věci, o kterých eh, se nám nikdy mluvit nechce. Já bych chtěla ocitovat slova Gihal Ferhovstata, který řekl, že ho vždycky vnímal jako velmi oddaného profesionála, který byl eh, dobře informovaný a vyznal se ve všech, pardon, vyznal se ve všech detailech, byla diskrétní a vědomá a jak jsme se s ní všichni seznámili, tak to byla velmi vřelá osoba. Myslím, že mohu říci, že byla eh, velmi ceněna všemi eh, svými kolegy ze všech politických skupin. A všichni bychom chtěli vyjádřit eh, naše soustrast rodině a přátelům. A samozřejmě všem kolegům tady, kteří s ní pracovali. No, že bychom mohli mít minutu ticha. Now, summary or... A nyní rozhodnutí přijata na poslední zasedání koordinátorů 11. dubna. Koordinátoři se dohodli, že připraví právo vlastní iniciativy o vztahu mezi EU a třetími státy týkající se finančních nebo regulace finančních služeb, služeb a odřizelných financí, nominace Dále no, jde o stanovisko k praní špinavých peněz, to byla iniciativa zelených. Potom stanovisko vzájemné uznávání, e, zmrazování e, vkladů, to dostane EPP. Také jsme se dohodli e, na dalším návrhu týkající se návrhu CRR zrychlené řízení, protože většina koordinátorů nechtěla mít zprávu k tomuto tématu. A toto rozhodnutí zrevidujeme později, možná potom eh, revize ESAS, kde se dohodli pozvat Žaka de la Rozier opatření na úrovni 2. Většina koordinátorů byla pro puštění postupu, jak nést námitky, změny, směrnice proti obojí eh, proti praní špinavých peněz. Já budu zpravodajem o tohoto eh, tématu, potom veřejná slyšení, Balíček eh, o bankovní regulaci se eh, rozšířilo 30 minut, tomu už to šlo. Potom bod 4 našeho programu zpráva o probíhajících institucionálních eh, jednáních. První trialog o sekuritizaci. Pěkno. Jako minulý týden. No, o mandát EBA od jak připravit eh, návrh standardů v CRR Tak základě návrh komise týkající se relevantních článků. In other words, to request a legislative proposal from the Commission instead of a delegated act. To man- Potom jde o mandát eh, skupiny technické úrovně komisi článku 598 aby se zohlednily obavy rady, aby komise měla tři roky na předložení zprávy vlastně s legislativním návrhem, pokud to bude nezbytné. FDS no, dárce potvrdili nějakou technickou práci, provedli komise, aby předložila informační doporučení kriterii SK, aby eh, požadavky na zveřejnění informací byly praktičtější. Hmm tohle, že přenesou na technickou skupinu, další práci. Potom jde další zkusy o retenci rizik na mikrourovni a dále pokračovat o tom a požádat komise, aby aktualizovala non-paper o některých aspektech makroobezřetnostního rámce. aby se pokusila to o s textem EP. Potom vážet naši návrh komise o interpretaci kritérií ESMO, aby vznikl společný výbor pro sekuritizaci v ESE a na závěr sankce, článek 17. O tom jsme se ještě nedohodli. Po zákonodárci diskutovali o požadavcích na transparentnost. To bylo považováno za akceptovatelný způsob, jak zjednodušit procesy týkající se depozitáře cených papírů. Tím, že je potřeba mít jasné definice soukromých transakcí, aby nevznikly mezery by dozorové orgány měly přehled o trhu s těmito soukromými eh, transakcemi. Předseda se omlouvá, že to přečetl tímto způsobem, ale bylo to nezbytné tady přečíst a také tím eh, dáváme najevo, že jsme dosáhli velkého pokroku u celé řady věcí. Děkuji, teď můžeme přejít k hlasování. Poprosil bych, abyste si připravili hlasovací karty, abychom na mohli ověřit, že fungují. Can we open the vote for a check, please? Dáme se zkušební hlasování. Okay, vote is closed. Končím hlasování. Teď budeme hlasovat o zprávě Kory van Nieuwenhuizen o fintech. Kompromis A. Kdo pro? proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis C, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis D, jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis E, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis G, kde pro, proti, drželi se, přijato. I, I, yes, I, uh, amendment 185, sorry, in favor. Návrh 185, pro, proti, drželi se. Přijato. Jedna, šest, osm, jde pro, proti drželi se přijato. Kompromis H, nepro, proti, drželi se přijato. Kompromis I, nepro, proti, drželi se přijato. 182, nepro, proti, drželi se přijato. 186, nepro, proti, drželi se zamítnuto. 190 pro, proti, drželi se. Přijato. Kompromis je, jde pro, proti, drželi se. Přijato kompromis K, pro, proti, drželi se. Přijato 202, jde pro, proti, drželi se. Ehm, přijato L, jde pro, proti, drželi se. Přijato M, jde pro, proti, drželi se. Přijato 196, jde pro, proti, drželi se. Přijato. N, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. O, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. 2, 2, 4, kdo je pro, pro, proti, zamítnuto. Kompromis P, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. 2, 5, 1, kdo pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis Q, pro, proti, zdrželi se. Přijato 159, kde pro, proti, ověříme, můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis R, kde pro, proti, drží se. Přijato. 261 pouze druhá část. Napro? Proti zdržel se. Ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 2, 6, 5. Nepro. proti drželi se. Přijato. Kompromis S. Nepro. proti drželi se. Přijato kompromis T. Pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis U. Pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis V. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část 191, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis 2 V. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis X. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. 6, jde pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis Y pro, proti zdrželi se přijato. Kompromis 303 jde pro, proti zdrželi se zamítnuto. Kompromis eh, Z pro, proti zdrželi se přijato. 3, jde pro, proti zdrželi se přijato. 6, pro, proti zdrželi se Ověříme. Můžete hlasovat. Končím hlasování. Zamítnuto. Imko 5, kdo pro? Proti. Drželi se. Přijato. Imko 13, pro. Proti drželi se. Přijato. Imko 15, jde pro. Proti drželi se. Přijato. Imko 24, jde pro. Proti drželi se. Přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 2. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis. Pardon, kompromisací návrh 15. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 53. Jde pro? Proti? Zdrželi se? Eh, zamítnuto. Kompromis 3. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 93. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. A nyní budeme hlasovat o celém textu. Je byl pozměněn eh, tím hlasováním. Můžete hlasovat. Končím hlasování. 45 pro, 6 proti, 1 se zdržel, takže já blahopřeji paní zpravodajce. Um.